Navrhla bych vám, abychom pomalu zahájili naši dnešní schůzi, abychom mohli dobře všechno zvládnout. Eh, první bod našeho pořadu dovolte, abych popřála krásné narozeniny Paul Brannanovi. Všechno nejlepší. Děkuji za to, že jsi přišel na tvé narozeniny na výbor Envy. Velmi si toho vážím. Eh, budete-li souhlasit, nemáte-li připomínky, pořad eh, je schválený. Několik oznámení, co se týče ustanovení eh, programu na podporu reform. Vzhledem k velkému velkému eh, množství práce rozhodli koordinátoři, že pozměňovací lhuta pro pozměňovací návrhy příslušného návrhu komise byla zavřena. To znamená, nikoho jsme nejmenovali za Envy a proto se ani žádné stanovisko v Envy nebude hlasovat. Pozměňovací návrhy se dají dohromady do toho stanoviska mě jako předsedkyně. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 6. října v 11 hodin a budeme hlasovat v listopadu na Nv. Potom bude zorganizovan workshop kardiovaskulární choroba a životním stylu, organizováno eh, skupinou pro zdraví, bude jí spolu předsedat Soledatka Bezon Rus, bude se, týkat, eh, bude se konat 9. října od 10 do 12 místnost ještě bude oznámena později. Dnes máme k dispozici tlumočení do 19 jazyků a zasedání je webstreamováno. A teď můžeme přejít k hlasování a jako první budeme hlasovat o používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? proti, zdržel se přijato 13 pro, proti, zdržel se přijato 14 a 15, kdo je pro, proti, zdržel se a to si zkontrolujeme. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdržel se přijato, 2 pro, proti, zdržel se přijato, 3 pro, proti, zdržel se přijato, 4 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 5 a 6 pro, proti, zdržel se zamítnuto,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 Ukončuji hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích týkající se zřízení nástroje pro propojení Evropy. 23 pro, proti, zdržel se, kontrola. Ukončuji hlasování. Přijato. 24 pro, proti, zdržel se zamítnuto 25 pro, proti, zdržel se zamítnuto 26 pro, proti, zdržel se přijato 27 pro, proti, zdržel se přijato 28 pro, proti, zdržel se přijato 29 pro, proti, zdržel se zamítnuto 13 pro, proti, zdržel se zamítnuto, pardon, přijato 31 pro, proti, zdržel se zamítnuto 32 pro, proti, zdržel se zamítnuto 33 pro, proti, zdržel se přijato 34 pro, proti, zdržel se přijato, 35 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 36 pro, proti, zdržel se přijato, 37 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 38 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 39 pro, proti, zdržel se přijato, 40 pro, proti, zdržel se přijato, 41 pro, proti, kontrola. Ukončuji hlasování. Přijato. 42 pro, proti, zdržel se, přijato. 43 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdržel se, přijato. 45 pro, proti, zdržel se, kontrola. Ukončuji hlasování. Přijato. 46 pro, proti, zdržel se zamítnuto 47 pro, proti, zdržel se přijato 48 pro, proti, zdržel se zamítnuto 49 pro, proti, zdržel se přijato 50 pro, proti, zdržel se zamítnuto 51 pro,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 Přijato. A teď budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích týkající se zavedení víceletého plánu pro lov populací žijících při dně v západním středozemním moři. 31 pro, proti. Držel se. 32 in favor against abstentions rejected 33 in favor against zdrželi se zkontrolujeme je uzavřeno hlasování zamítnout 34 pro proti zdrželi se přijat 35 pro Ještě jednou 35 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 36 pro, proti, zdrželi se přijat. 38 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 39 pro, proti, zdrželi se přijat. 40 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 41 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 42. První část. Pro. Proti. Zkontrolujeme to. 42. První část. Končím hlasování. Přijat. Nyní druhá část. 42. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zkontrolujeme to. Končím hlasování a je přijata. Něco není jasného? We voted We voted on amendment. Hlasovali jsme o 42. druhé části. Hlasovali jste tak, jak jste chtěli? Ne. Dobře. Takže budeme hlasovat znovu. Pokud celá politická skupina nehlasovala, jak chtěla, tak 42. Druhá část, prosím. Zahajuji hlasování. A teď uzavírám hlasování. A je přijata. Čtyřicet šest, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zkontrolujeme 46. 46. 46. Končím hlasování. Přijato. 47, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. 49 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 50 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 51 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 52 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 53 pro, proti, zdrželi se přijat. 54 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 55 pro, proti, zdrželi se přijat, 56 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 57 pro, proti, zdrželi se přijat, 58 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 59 pro, proti, zdrželi se přijat, 61 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 62 pro, proti, Zdrželi se. Socialisté byli pro nebo proti? Tak je to zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 60. Ne, ten nám odpadá. Protože 63 byla zamítnuta. 64 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 65 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 68 pro, proti, zdrželi se, za, přijat. 69 odpadá. A ne, je kompatibilní. Děkuji za tyto protichudné názory. 69, takže hlasujeme, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 70 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 71 pro, proti, zdrželi se. Neviděla jsem to, takže 71 ještě jednou jde pro. Proti, zdrželi se. Přijat 72 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 73 pro, proti,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 zamítnut 80 pro, proti, zdrželi se, přijat 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 84 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. A končím hlasování. A je přijat. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout, 2 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 3 pro, proti, zdrželi se přijat, 4 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 5 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 6 a 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 8 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 9 pro, proti, zdrželi se přijat. 10 pro, proti, zdrželi se přijat. 11 pro, proti, zdrželi se přijat. 12, 13 pro, proti, zdrželi se Neviděla jsem to. 13 pro, proti, zdrželi se přijat. 15 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme 15. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. A je přijat. Sedmnáct pro proti, zdrželi se zamítnout, 18 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 19 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 20 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 22 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 23 pro, proti, zdrželi se přijat, 24 pro, Chcete zkontrolovat 23? Dvacet dvojku jsme hlasovali, si myslím, ta byla zamítnutá. 23 jsme hlasovali tady, takže 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 27 pro, proti, zdrželi se, přijat. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnu 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnu 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. A závěrečné hlasování elektronické zahajuji závěrečné hlasování. Končím hlasování a je přijat tento návrh. Budeme hlasovat o bodu číslo 6 přístavní zařízení pro příjem odpadu vykládaného z lodí. Máme tu kompromis jedna, Kdo je pro? Ne, pozměňovací návrh. Ano, děkuji. Takže pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 68 pro, proti, zdrželi se přijat. 70 pro, proti. Zkontrolujeme 70 elektronicky. Končím hlasování. A je zamítnut. Kompromis 3 pro. Proti, zdrželi se přijat. 73 pro. Proti, zdrželi se přijat. 77 pro. Proti, zdrželi se přijat. 78 pro. Proti, zdrželi se přijat, 79 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme 79. A končím hlasování. Je přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 81 pro, proti, zdrželi se Zkontrolujeme elektronicky 81. Uzavírám hlasování. Zamítnuta. 82 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 12 pro, proti, zdrželi se přijat. 13 pro, proti, zdrželi se přijat. 87 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 88 pro, proti, zdrželi se přijat. 91 pro, proti, zdrželi se přijat. Sto čtyři, kde pro, proti, odpadá. A ano, je v kompromisu dva 113, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 114 pro? Proti? Zdrželi se přijat. 115, 118, kdo je pro? Máme zkontrolovat 114? Socialisté a EPP hlasovali pro. Takže to je jasná většina. 118 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 119 pro, proti, zdrželi se přijat, 120 pro, proti, zdrželi se přijat, 121 pro, proti, zdrželi se přijat, 122 pro, proti, zdrželi se přijat. 128 pro, proti, nezdrželi se přijat. 129 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 21 pro, proti, zdrželi se přijat. 131 pro, proti, zdrželi se. Neviděla jsem ruce, takže bych musela hádat. 130 131 znovu pro, proti přijat. 132 pro, proti, zdrželi se přijat. 133 pro, proti, zdrželi se přijat. 134 pro, proti, zdrželi se přijat. 29 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 2 pro, proti, zdrželi se přijat, 3 pro, proti, zdrželi se přijat, 30 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 31 pro, proti, zdrželi se přijat, 32 pro, proti, zdrželi se přijat, 33 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme 33. Končím hlasování and it is rejected. Je zamítnut 34 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 35 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 39 pro, proti, zdrželi se přijat. 44 pro, proti, zdrželi se přijat. 49 pro, proti, zdrželi se přijat. 60 pro, proti, zdrželi se přijat. 64 pro, proti, zdrželi se přijat. A budeme elektronicky hlasovat o celé zprávě. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. A tento text je přijat. Čau.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 Končím hlasování. Zamítnuto. Ale musíte eh, spolupracovat a zvedat ruce, prosím. Pokud eh, budete chtít, tak můžu uh, jet pomaleji. Byste měli prostor, ne? Tak. Dobře. 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A ověříme dvacítku.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 kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato 26, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 27, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato 28, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato 29, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a ověříme 29. Končím hlasování. Přijato. 30, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel a zamítnuto. 31, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 33, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel a zamítnuto. 34, 33, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel a eh, zamítnuto. 34, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel a přijato. 35, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. 39.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 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel, přijato, 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel, zamítnuto, 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel, zamítnuto, 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel, eh, přijato, závěrečné hlasování, elektronicky zahajuji teď. A končím hlasování. A bylo přijato eh, jednomyslně. Dobrá. okay. um, we are voted on the draft. Takže teď budeme hlasovat o, o v návrhu zprávu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2004, eh, 24 z roku 2011. Zahajujeme s kompromisem 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Hrozně se mi líbí, jak šumí listy v ruce. Pozměňovací návrh 57, bude pro? Strana 10. Aspoň u mě. 57, kde je pro? Kde je proti? Tady ověříme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Kompromis 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Kompromis 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dobře, dobře. Paní zpravodajce se vydařily kompromisy. Kompromis 41. Kde je pro? Strana 30. Strana 30 říká paní předsedkyně. Kde je pro, kde je proti, kdo se eh, zdržel, přijato. tak já a se snažím zjistit, co se děje tady v místnosti. Kompromis 42, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 33 na straně 35, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a přijato. Jimko 43, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ověříme. Končím hlasování. to. Kompromis 44, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel, přijato. Kompromis 45, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel, přijato. Kompromis 46, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Strana 42 a kompromis 47, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 48, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 49, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 50, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. 51, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. 52, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. 530, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 54, kdo je pro? 54, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. Pozměňovací návrh 142, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, ověříme. Myslím, že to bylo zamítnuto. I cannot bet on it. The vote is closed. And it is adopted. 55. Kompromis 55, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. Pozměňovací návrh 144, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 56, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 57, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 161. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Imko 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 61, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. 595, kdo je pro. Kompromis 62, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. Kompromis 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. Kompromis 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. Kompromis 19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. Kompromis 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme. Končím hlasování. Přijato.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 Ještě tady máme eh, menšinové stanovisko, které si musíme eh, vyslechnout paní Melán. Oui, merci. Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dovolte, abych, mě, abych vám přečetla menšinové stanovisko týká se negativního hlasování. Všimla jste si toho a skutečně tato zpráva, která má společně vyhodnocovat zdravotní technologie, eh, sebou nese řadu rizik. Samozřejmě eh, je tady také zohledněna subsidiarita. Děkuji, že si mě vyslechnete, pane. Bylo by fajn, kdybyste mě poslouchal. Děkuji vám, pane, že, mi, že mě necháte hovořit, ale je to také to francouzské svědectví. To, co se tady děje, to už ve Francii existuje. Když se jednalo o vyhodnocení zdravotnických eh, přístrojů a lékařů několik let poté se ukázalo, eh, že tady prostě došlo k ne uhrazování určitých léků, ale také k postižení mnoha laboratoří. A bylo by dobré pro eh, léka, eh, léky v Evropě i pro zdravotnické technologie a pro četné zdravotnické postupy, kdyby chirurgové a všichni zdravotní pracovníci se drželi přesně textu. Eh, protože když se věci příliš roz, mě, příliš rozebírali v právnických zážitostech, vedlo to jenom k potížím. Takže doufáme, že se situace tímto hlasováním zlepší. Děkuji vám mnohokrát. Takže my se sejdeme 1. října opět ve Štrasburku. Přeji vám všem krásný den.